ve středu společně s předsedou rady podepíši nové mm, texty podle legislativního procesu. Názvy těchto zákonných aktů budou uvedeny v zápisu.